turecké orgány. Mě informovali o zvolení paní Taně González Peňas s účinností od 11. září 2014. Paní González Peňas nastupuje místo pana eh, Carlose Vila Rejcho. Podle odstavce 1 článku 7 a podle článku 4 jednacího řádu Evropský parlament bere na vědomí zvolení paní Peňas s eh, účinností k 11. září a ji zde srdečně vítám a upozorňuji, že podle článku 3 jednacího řádu se e, může účastnit s plnými právy Eh, zasedání, dokud eh, nebyl přeskoumán její eh, mandát nebo napaden, ale musí předem písemně prohlásit, že nevykonává žádnou činnost, která by nebyla v souladu s výkonem funkce poslankyně Evropského parlamentu. Příslušné litevské orgány mi předložili žádost o zrušení imunity pana Viktora Uspaskyše. Podle článku 9 odstavce 1 jednacího řádu předáváme tuto žádost výboru pro právní záležitosti frakce EFDD, EPP, EKR, SAD a také